Děkuji vám, kolegové. Prosím vás, abyste se odebrali na svá místa. Jak víte, výbor Ekon požádal o další informace nominanta na post komisaře pana Hila tak abychom mohli uzavřít zcela jeho hodnocení. Pan nominant odpověděl na doplňující písemné otázky a dnešní schůze se bude věnovat výměně názorů, bude to doplňující slyšení k těm bodům, u nichž bylo žádáno vysvětlení v písemné formě. Máme pouze hodinu a půl na tuto schůzi dnešním dne, dnešního dne, takže poprosím všechny kolegy, aby se drželi principu tří minut a také požádám, připomenu kolegům, že účelem této schůze je výměna názoru k bodům, k které byly zmíněny písemnou formou, tedy vyjasnění. Nejedná se tedy prosím o žádné nové další body. Nejprve dám slovo panu nominantovi Hillovi, aby v deseti minutách přednesl úvodní slovo, pak je 24 tříminutových otázek, minuta otázka, dvě minuty odpověď a potom pan nominant bude mít tři minuty na závěrečné prohlášení. Tato schůze je webstreamována a teď předám slovo panu Hillovi. Poprosím ho o úvodní prohlášení. Mr. Chairman. Vážený pane předsedo, vážení členové výboru, děkuji vám. Když jsem minulý týden řekl, že se těším, až se znovu uvidíme, Ono se v angličtině říká, dávejte si pozor na to, jaká přání vyslovujete. Ale jsem tu, jsem rád, že jsem tu a vnímám to jako další krok před svým jmenováním, z něhož doufám vyplyne dlouhá plodná spolupráce. Doufám, že se k vám dostaly mé detailní odpovědi na doplňujících 23 otázek. Ale na počátek, pokud smím, bych se trošku vrátil a požádal vás, abyste si na chvilku představili, že jsme v roce 2019. Máme před sebou další evropské volby, blížíme se ke konci práce Junckerovy komise. Nebo možná bych měl říct, dostáváme se ke konci funkčního období první Junckerovy komise. Jaké poselství v ten okamžik předáme voličům, čeho jsme dosáhli ve společné práci v oblasti financí? Velký obrázek pro rok 2019 je, že do Evropy se vrátil Evrop, ekonomický růst, roste pokles nezaměstnanosti, především klesá nezaměstnanost mladých lidí. To je věc, která postihla mnoho zemí na jeho východě a jeho západě Evropy. Tyto země se zotavují, ekonomické zdraví se zlepšuje, Evropská unie je silnější, soudržnější a lépe reaguje na ekonomické a politické obavy našich občanů. A tato unie, mimochodem, zůstává rodinou 28 členských států, včetně Spojeného království. Obnovili jsme finanční stabilitu a silnou bankovní unii, která naopak hrála důležitou roli eh, v silnějším a lepším managementu eurozóny, takže roste prominentní pozice eura jako globální měny. Mnohé členské státy se rozhodly přistoupit k bankovní unii. Důvěra, vzájemná důvěra charakterizuje vztahy mezi těmi, kde jsou uvnitř a venku. Žádná banka už není příliš velká na to, aby padla. Zaručili jsme diverzitu bankovního systému Evropské unie. Banky mají silnější ekonomické bilance Opět se půjčují peníze, protože opět máme rovnováhu strukturálních reform. Občané důvěřují bankám, protože důvěřují tomu, že jejich vklady jsou tam bezpečí. ECB je uznávána jako e, dozorčí orgán světové kvality. Stres testy této banky poskytnou přesné výsledky analýz, kterým všichni důvěřují. Spotřebitelé opět profitují z širší volby bezpečných nových produktů za nižších nákladů, jako jsou třeba pence nebo pojištění. 60 let po římských smlouvách konečně vidíme, že se rodí jednotný trh v oblasti kapitálu. Máme jednotná pravidla, která spotřebitelům a investorům poskytují ochranu a důvěru, což je správný rámec pro integrovaný, dobře regulovaný, transparentní, likvidní kapitálový trh ve všech 28 členských státech. Evropa je pyšná na svůj systém finančních služeb a jejich regulaci, která zabraňuje neodpovědnému riskování, a to všechno umožňuje společnostem, aby investovali moudře s dlouhodobou perspektivou. Také jsme pišní na to, že jsme zavedli přísný systém mezinárodních standardů, který je uznáván a aplikován všude, včetně rychle se rozvíjejících ekonomik. A možná v roce 2019, krom toho, budeme pišní na svou roli v růstu malých a středních podmiků, podniků, které mají opět přístup k financím, nejsou omezovány jenom zemí, ve které působí. Malé a střední podniky vytváří nová pracovní místa, a vedou k tomu, že naše společnost a naše ekonomika jsou bezpečnější. A to samozřejmě pro občany, kteří jsou v těchto firmách zaměstnaní, e, přináší mnohé benefity a profitují z tohoto růstu sektoru malých a středních firm. Ale vraťme se zpět do roku 2014, do současnosti. Nechci předstírat, že to bude mm, procházka růžovou zahradou, Máme silné názory, které neochvějně zastáváme, ale myslím, že můžeme být s ohledem na budoucnost optimističtí, protože mnohé z toho, co pro budoucnost potřebujeme, už máme. Pokud budeme spolupracovat a budeme stát bok po boku, tak se nám podaří vybudovat odolnější, stabilnější a globálně konkurenceschopný finanční servis finančních služeb, který bude prospívat firmám, občanům i obchodu. Pokud se nám to podaří, protože finanční stabilita je podmínkou pro makroekonomickou stabilitu a růst, tak se nám podaří značnou měrou přispět k ekonomickému ozdravění eurozóny a evropské ekonomiky. Ano, bude to chtít velké množství společné práce, ale vím, že tento výbor je na to zvyklý. Chci pokračovat v práci Michela Barniera, abych eh, pracoval na růstu důvěry a spolupráce mezi komisí, parlamentem a samozřejmě členskými státy. Od 1. listopadu budu-li ve své funkci potvrzen, vám slibuji jednoduchou věc. Budu eurokomisařem pro všech 28 a budu pracovat společně s vámi tak pilně, jak jen to umím, aby se nám podařilo tuto vizi uvést do reality. Děkuji vám. Děkuji vám, pane nominante. Připomínám kolegům, že jsme požádali o doplnění ve 23 otázkách a teď se dostáváme k seznamu řečníků. První Pavlo Zalba Bidegaň za EPP. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane nominante. Mám dvě otázky. Za prvé, jedna se týká vašeho cíle zaručit přístup k financím malých a středních podniků. Zcela s vámi souhlasím. Jedna z priorit je Unie kapitálo- kapitálového trhu. Rád bych věděl něco konkrétnějšího, co se týká cílů, co se týká časového harmonogramu a tak dále. A druhá otázka se týká TTIP, smlouvy TTIP. Uh, Myslím, že je důležité zaručit, aby finanční služby byly předmětem jednání. Vím, že to není vaše kompetence, ale finanční služby jsou ve vaší kompetenci, tak by mě zajímalo, zda máte nějaký plán, jak zaručíte, že finanční služby budou součástí jednání. Děkuji. Děkuji. Je těžké zvládnout obě ty otázky v krátké době. TTIP, ano, je velice důležité, aby povaha spolupráce mezi námi a spojenými státy, která je, bude regulována TTIP, tak abychom měli rámec. A co se týká Unie kapitálového trhu, trhu tak to je jedna z nejúžasnějších výzev, kterou teď před sebou máme především eh, hlavně malé a střední podniky. Myslím si, že cíl, náš společný cíl je, aby investoři měli značnou míru důvěry ve své investice. Chceme přitáhnout investice z celého světa a samozřejmě chceme podpořit volný tok kapitálu. Abychom toho dosáhli, myslím si, že musíme mít jednotný trh evropských finančních ehm, nástrojů. Chceme podpořit financování malých a středních firm a dlouhodobých projektů. Potřebujeme mít jednotná pravidla, kde je to potřeba. Je potřeba pracovat i na insolvenčním právu a je třeba to dělat v rámci jednotného rámce. Co se týká malých a středních podniků, tak si umím představit tři cesty okamžité akce. Za prvé potřebujeme rychle, rychle přijmout návrh LTIP, to se týká dlouhodobých investic do malých a středních podniků. Také bychom se měli podívat na další směrnice, které s tím souvisí a na to, jaký dopad to bude mít na malé a střední firmy. MIFID 2, tedy růst malých a středních firm, poskytuje možnost, jak začít okamžitě, jak okamžitě dělat konkrétní věci co chci dělat, to jsem se snažil vysvětlit minule a to jsem i napsal v těch odpovědích na doplnění. Začneme řádnou analýzou problému. Už jsem identifikoval pár příkladů. Uvidíme, kde ty bariéry jsou. Některé už jsme našli. Pak bychom měli analyzovat problémy. Měli bychom bariéry odbourávat a udělat dlouhodobý plán. Děkuji. Další Eliza Ferreira. Děkuji mnohokrát a děkuji, že jste opět s námi. Pane dezignovaný komisaři, ve svém dopise jste připustil, cituji, že komise jasně signalizovala, že eh, eh, jednotný eh, systém pojištění vkladu v rámci bankovní unie je žádoucí. To je zkrátka toho, co jste uvedl. A také jste konstatoval, že politické podmínky zatím ještě nejsou splněny pro tuto změnu a že budete ochoten zvážit zvážit alternativy stávajícího systému po eh, červenci 2019. Role Evropské komise, zakotvená ve smlouvách, mm, spočívá v tom, že se nečeká na radu ministrů eh, pro přijímání návrhu, ale naopak, že se prosazuje agenda v zájmu evropských občanů. Znamená to tedy, že nebudete připraven naplnit eh, svou institucionální roli tím, že předložíte návrh společného mm, zaručení vkladu dříve než v roce 2019? Děkuji za tuto otázku a vím, že máte eh, vyhraněný názor na tento předmět. Vzhledem k tomu, že to bylo pouze před několika měsíci, kdy mm, spolu eh, zákonodárci se rozhodli eh, nevytvořit v této chvíli společný systém pojištění vkladu, je to tedy společné rozhodnutí, mm, tak z hlediska zásady eh, vidím a doufám, že jsem to zprostředkoval i ve své odpovědi, že jednotný systém záruky vkladu je logický pilíř bankovní unie. Ale Respektive pokud začínáme od nuly, což je tedy logický e, postup, tak e, nezačneme zcela od nuly existuje již určitý rámec ehm, a můj předchůdce byl toho názoru, že bude postupovat napřed cestou harmonizace. A já mám za to, že to je rozumná cesta za daných podmínek a vzhledem k politickým ehm, podmínkám. Pokud je o odpověď zdali, mám pocit, že je nutno čekat až do roku 2019, což je tedy datum zakotvený v legislativě, tak bych řekl, jakmile efekt, jsou eh, instalovány efektivní eh, systémy eh, zaručení vkladů, tak si myslím, že politické podmínky také budou příznivější. Myslím si, že národní systémy záruk vkladů byly zpřísněny. K tomu přispěli samozřejmě mnozí přítomní v této místnosti. Já budu kontrolovat, monitorovat, jak tato směrnice funguje funguje v terénu, v praxi a ve světle toho budu připraven zvážit alternativy ještě před prosincem 2019, ale učiním tak ve světle podmínek eh, v té době. Určitě se ale zavazuji to sledovat, revidovat, diskutovat se členy tohoto výboru a to eh, před dosažením onoho eh, citovaného data. Děkuji. Nyní má slovo Case Winburn EKR. Děkuji a vítejte opět mezi námi námi, pane eh, Lorde Hille. Eh, já eh, si myslím, my jsme si mysleli, že se nemusíte vracet, že již poprvé jste odvedl dobrou práci. Eh, já eh, vycházím z toho, že dvě minuty eh, jako časový limit pro odpovědi je velmi málo a proto bych vás požádala ještě o několik slov ke kategorii malých a středně velkých podniků. Mnozí z nás se věnujeme směrnici MIFID v této souvislosti. Mohl byste nám vysvětlit, jak chcete přilákat malé i velké investory na trh malých a středně velkých podniků? Děkuji za tuto příležitost poskytnout více detailů. Já jsem nicméně rád, že jsem se mohl vrátit a setkat se i s vámi. E, pokud jde o to, co můžeme učinit konkrétně v souvislosti s trhem e, růstu malých a středně velkých podniků, tak e, myslím, že všichni se shodujeme v tom, e, že je nutno přijmout celou řadu opatření na podporu tohoto typu podniků z řady důvodů. A to bude absolutně klíčová priorita pro mě osobně obecně viděno. Z hlediska toho, odkud mají ty finanční prostředky přijít, tak v rámci eh, kapitálových eh, trhů musíme zvýšit diverzitu v financování. Vy to víte lépe než kdokoliv jiný, protože vím, že vy jste pracovala na směrnici MIFID 2. Tam je zavedena koncepce e, trhu nebo růstu trhu e, malých a středně velkých podniků. To je určitá facilita, která e, se vztahuje na minimálně polovinu malých a středně velkých podniků a snažší režim, lehčí režim v této souvislosti by byl proveditelný, aby podpořil investice. Takže ty detaily budou muset být rozhodnuty v aktech v přenesené pravomoci, to znamená, eh, moje odpověď mm, na vaši otázku je, že vítám spolupráci s vámi a s ostatními, kteří mají odborné znalosti v této oblasti, eh, pokud jde o to, jak naplnit tento akt životem. Ale pokud eh, zvládneme dobře rovnováhu, tak myslím, že zajistíme výhody pro ekonomiku. Já jsem se toho již dotkl. Musíme Eh, zajistit, aby malé a středně velké podniky, které se snaží učinit ten první krok a generovat kapitál, eh, tak eh, ty administrativní zátěže pro ně musí být co nejmenší, tak aby měli méně povinností, pokud jde o mm, dodržování auditu a tak dále. Je zde celá řada věcí, ale podstatou je, že ten růstový trh pro malé a středně velké podniky má v sobě mnoho potenciálu. Děkuji. Nyní má slovo Silvi Gulára. Děkuji vám, pane Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám, pane eh, Lorde Hilo, že jste mezi nás eh, přišel a že jste také eh, písemně odpověděl. Vidím, že jste seriózně odpovídal a to velice oceňujeme. Mám otázku, protože teď mám již detailnější odpovědi. Mám otázku související s 12 a 11. Já přikládám veliký význam síle. Slyšíte mě dobře? Tak já začnu znovu. Já začnu ještě jednou. To je v pořádku. Dobře. Takže říkala jsem, že síla Evropy ve světě je jednou eh, z hlavních obav, které já mám, aby, abychom tuto sílu tedy měli. Jedná se o otázky 11 a 12 a já bych především rád zkontrolovala, zda se shodneme na 12. Je evidentní, že potřebujeme harmonizovat pravidla, s dalšími částmi světa, například s Američany, Číněny, s G20 a podobně. A vy tady uvádíte, a proto já bych ráda ještě slyšela vaše vyjasnění, že jste ochoten a připraven hájit zájmy EU. My totiž pokaždé nejsme ve stejné situaci jako jiné země, e, protože e, je tu e, rozdíl například eh, u uplatňování pravidel pro banky. Jde tedy o to, jak chcete spolupracovat s ostatními aktéry a také, aby zda vám a jak vám leží na srdci to, že tu jsou určitá evropská specifika a že je zapotřebí harmonizovat pravidla tak, abychom společně s dalšími, s těmi ostatními, nalezli schudná řešení. Eh, já doufám, že to bylo srozumitelné hledě na to, že mluvím francouzsky. Thank you and uh, eh, Já se omlouvám. Eh, já jsem eh, poslouchala na špatném kanále, ale mám ještě nějakou praxi z mé školní francouzštiny. Co se týče těch specifik, ano, je zapotřebí, abychom je brali v úvahu, je zapotřebí, na, abychom usilovali o vytvoření rovnosti pravidel Potřebujeme totiž mít ekvivalentní eh, situaci. Té potřebujeme dosáhnout. A také si musíme uvědomovat eh, naše eh, rozdíly. Nejrychlejší způsob, jak dosáhnout pokroku v této situaci, je, že se že Eh, bychom nemuseli eh, používat úplně stejná pravidla úplně všude, protože tím by se to dalo zpomalit, takovéto procesy, takže my bychom měli vycházet z těch výsledků, které máme, měli bychom jednat na základě obezřetnosti, eh, nemusí zde být nezbytně nutně úplně stejná jurisdikce, protože právní a finanční systémy nejsou po celém světě stejné jako v Evropě ale eh, myslím, že rozhodnutí proto musí být eh, stavěna na hodnocení, na technickém eh, hodnocení pravidel. A to, co nám umožňuje, a tedy toho, co nám umožňuje věřit, důvěřovat těm třetím zemím, to je tedy mm, taková hlavní linie, jak zajistit efektivní eh, regulaci v mezinárodním kontextu a ekvivalentnost. Eh, není to jen jednocestný proces a mm, v jurisdikci musí být efektivní princip, který bude také umožňovat ekvivalenci našich pravidel. To si myslím, že by byl ten způsob, kterým já bych usiloval o to, Eh, abych takto mohl postupovat, pokud budu v těchto mezinárodních eh, fórech. A považuji to za nejlepší cestu vpřed. Děkuji. Další řečník za eh, GUE Marize Matěš. Děkuji vám, pane předsedo. Pane Hile, vy jste odpovídal na otázky, které jsme vám zaslali ale neodpověděl jste úplně na seznam eh, eh, lobistické práce, protože vy jste uvedl ohledně lobistické práce, kterou jste prováděl v minulosti, že už jste ukončil tuto činnost, nicméně toto jsou otočné dveře. A eh, já, já se vás proto chci zeptat, Podle vás v budoucnosti Evropský parlament může eh, dát vám eh, důvěru eh, kvůli, kvůli vaší práci v určitých sektorech, ve kterých jste dřív pracoval. A já se vás chci zeptat v souvislosti s zodpovědností občanům. Jak může Evropský parlament nominovat komisaře, který odmítá odpovídat na otázky ohledně své minulosti v lobistickém sektoru? Eh, Především ohledně transparentnosti a jak mám spolupracovat, eh, nebo je zapotřebí, spolupracovala s parlamentem a dalšími aktéry, tak doufám, že jsem už v té předchozí diskuzi ve výboru Ekon eh, jasně řekl, jak tuto věc vidím Mm, uváděl jsem, že budu zveřejňovat údaje o svých schůzkách, abych zajistil, že veškeré orgány nebo aktéři, kteří nejsou Finance Watch nebo nejsou z, z, mm, e, z takovéto sféry, které například to jsou nějaké podniky prostředky, tak aby lobbysté všichni byli eh, poznačeni, že, že k těmto schůzkám teď dochází a eh, aby všichni byli členy toho rejstříku transparentnosti, o kterém eh, také již hovořil pan Juncker. Ještě několik poznámek ohledně lobování. Když jsem byl předsedou sněmovny Lodu, tak jsem zpřísnil pravidla ohledně lobingu a důvod, proč jsem eh, se déle nerozepisoval o otázkách lobbingu, to není proto, abych eh, eh, chránil nebo abych schovával některé prvky, tak své minulosti, tak se jedná spíše o to, že podniky, pro které jsem pracoval od té doby, kdy k tomu došlo, to je třeba před 25 lety, jsou nyní v jiných rukou nebo se změnily. Vaše otázka je správná, je to otázka na mou minulost a jde o to, zda jsem zcela přestal pracovat pro jakýkoliv podnik. A já jsem přes čtyři a půl lety přestal spolupracovat se všemi z těchto podniků. Nemám e, žádné profesionální vztahy s těmi podniky, se kterými já jsem dříve spolupracoval za posledních pět let. Neloboval jsem ani v evropských institucích, Neúčastnil jsem se lobbingu žádného typu. A otázka tedy další zní, zda mám nějaký podnět nebo touhu jednat nesprávně nebo neregulérně, v žádném případě ne. Já své právní zodpovědnosti beru velice vážně a, beru a přijímám za to svoji osobní zodpovědnost též velice vážně. Next speaker. Děkuji Svengi Kolt jako další za zelené. Lord Hill, uh, first of all I have to say... Hille, především musím říci, že jsem uh, naslouchal opatrně vaší pohádce, kterou jste nám vyprávěl o roku 2018 či 2019 a máte velmi pozoruhodný hlas a projev. Uh, Eh, hovořil jste, že chcete eh, vytvářet nebo podněcovat eh, kreativitu. Je to zejména pro děti asi velmi hezké Nad rámec toho bych chtěl ale říci, že po mém soudu nerozumíte otázce důvěry. Otázkou je, zdali vy s, vaším, s vaší minulostí, s způsobem, jak byla vaše kandidatura přijata, to tedy vyvolává otázku po důvěře. A nepadá tady v úvahu pouze jeden příklad, protože všechny ty podniky, po které jste pracoval, vyvolává eh, určitou nedůvěru. Byl byste ochoten sdělit nám eh, jména podniků, pro které lobujete? To by vyslalo signál, že eh, chcete skoncovat s touto minulostí a že nyní budete uplatňovat jiný přístup k mm, naplňování této funkce. Je mi líto, že mm, pociťujete otázku důvěry, takto my dva jsme o tom konverzovali několik několikrát a já jsem eh, se snažil co nejjasněji věci objasnit. Eh, ve svých otázkách jsme, jsem také se vztahoval k podnikům, pro které můj podnik Quilla pracoval eh, ve veřejné oblasti. Jsou k dispozici ta jména, jsou online k nahlédnutí. A pokud jde o ně, já opět, aby bylo zcela jasno, této věci, jak se vám již vysvětlil. Finanční eh, služby eh, naší činnosti nebyly tím, do čeho jsem já byl zapojen. To, čemu říkáte lobby, to znamená public affairs, tvořilo pouze malou část eh, onoho biznisu. Ten biznis se týkal public relations, vztahu s veřejností. To znamená to, že jsem tak měl těsné vztahy s finančními eh, službami a finančními ústavy, eh, jednoduše není pravda. Já jsem odešel asi před pěti lety, abych působil v oblasti veřejné zprávy. Eh, tato část je nyní pevnou součástí svého života, mého života, pardon, i ta minulá, za níž, eh, nebo o níž jsem hrdý, protože jsem zaměstnával eh, eh, lidi, vytvářel pracovní místa, nicméně já jsem změnil své působiště. Stal jsem se ministrem, eh, zabýval jsem se vzděláváním eh, ve veřejné správě a nyní chci působit v Evropě. Takže já si myslím, že to je eh, falešně nastražená past. Skutečně nepřináším nic, co by jaksi poskvrnilo důstojnost této vysoké funkce v Evropské unii. Určitě hm, nic takového neučiním a budu skutečně regulérně pracovat se zachováním veškeré své eh, osobní celistvosti a integrity. Děkuji. Nyní má slovo Steven Wolf, FDD. Lorde Hille, ve svém úvodním eh, projevu jste skutečně nastínil eh, krásnou růžovou budoucnost pro Evropu. Jste dezignovaným komisařem, lordem a také jste se nyní stal Nostradamem Evropy. Předpověděl jste, že hospodářství Evropy bude v dobrém stavu a mm, kdo ví, co by královna řekla na vaši přísahu pro Evropskou unii. Vy jste řekl také, že předpokládáte, že Evropská unie zůstane rodinou 28 zemí, včetně Spojeného království. To znamená, předpokládáte, že že nejdo, nedojde ke spojené, ve Spojeném království k referendu a pokud ano, tak že se většinově rozhodne Spojené království zůstat, se trvat v Evropské eh, unii. Také předpovídáte, nepřímo, že se opět odstnete v kandidátské eh, roli příštího komisaře. Takže eh, co by mluvilo pro to, abyste zůstal komisařem i v dalším období? Já e, jsem e, si jist, že výbor dospěje k rozumnému rozhodnutí o tom, co učiní se mnou. Já jsem řekl, co jsem řekl o 28. v roce 2019, protože e, doufám a také věřím, za prvé, že dojde k referendu což je pravděpodobně něco, co si přejete, i když doma ve své politice eh, se snažíte zprostředkovat myšlenku, že referendum je méně pravděpodobné. Takže myslím si, že k referendu dojde a následně v diskusích o reformách a tak dále britský lid bude mít před sebou jasnou volbu. A já se domnívám už dlouhodobě, že vzhledem k volbě mezi členstvím v silné reformované Evropské unii blízké občanům se Spojené království rozhodne setrvat v Evropské unii. Takže proto říkám, že si takto představuji situaci v roce 2019, protože jsem přesvědčen, že když dospějeme k referendu, tak eh, britští občané pochopí, že alternativou k členství Evropské unii, a o tom se už eh, dlouho hovořilo, hovoříme také o snech a pohádkách, že přístup k jednotnému trhu eh, za britských podmínek pro mě není pravděpodobný výsledek. Takže když lidé uslyší v Británii ehm, a podniky malé a velké a střední, eh, jejich živobytí eh, je odkázáno na členství ve Velké Británii, pardon, ve Evropské unii, že se rozhodnou setrvat eh, v Evropské unii. Thank you. Děkuji. Další Bernard Mono. Prosím. Děkuji, pane Hille. Vaš, vaše představa šťastné Evropy v roce 2018 je jen, ob, jen snem, protože zde stále jsou vnější eh, nebezpečí a vnitřní eh, systémové eh, potíže. Jak se díváte na bank securities? Eh, vy upřesňujete, že v prvních třech měsících mandátu chcete navrhnout opatření, aby se znovu nastaltoval sekurizační eh, trh. Tento trh eh, existuje, kromě CDS v roce 2008. Tato situace ale skončila velkou krizí bankovní a e, snažili jsme se zachraňovat e, banky. E, hodně procent HDP bylo věnováno právě na záchranu bank v roce 2010-2011. Jaká konkrétní opatření chcete zavést, aby se bránilo spekulacím? A co chcete učinit na, Evropské, na úrovni Evropské komisy, abyste měl nějaké kontrolní mechanizmy, které můžete účinně využívat? I'm, I'm sorry that... Omlouvám se, že i vy máte pocit... I uh, já, mě je líto, že i vy se domníváte, že to, co jsem vyprávěl, je pohádka. Myslím, že musíme společně pracovat tímto směrem a myslím, že Leda, co pak bude možné. Co se týká sekuritizace, jak jsme o tom už dříve hovořili, tak eh, úkolem je najít cesty, diferenci, jak diferenciovat, diferencovat mezi sekuritizací vysoké kvality a riskantní sekuritizací. Já souhlasím, že nikdo se nechce vrátit k těm rizikům a problémům, které jsme měli v minulosti, ale myslím, že tady máme stále rostoucí konsenzus, že je možné mít eh, benefity z těch nástrojů bezpečné sekuritizace. Tento parlament eh, v únoru vyzval aby byl vytvořen regulativní rámec, aby byla definována tato bezpečná sekuritizace. Já si myslím, že v tom se dá pokračovat tak, aby to bylo jednoduché, transparentní. Zájmy jsou propojené, ale jsou cesty. Vím, že je to v těch aktech přenesené pravomoci, insolvence 2 a další. Víme, že sekuritizace je tam tématem a já si myslím, že tato opatření bychom měli dále sledovat a pokračovat v nich. Měli bychom být optimističtí, neměli bychom se pouštět do rizika, ale neměli bychom zastávat názor, že není možné najít cestu, jak získat investice, jak je vrátit do ekonomiky. Děkuji. Další Fulvio Martušelo za EPP. No, Děkuji. Děkuji vám, pane komisaři. Vy jste přišel mezi nás z jasného důvodu, protože mm, při předchozí příležitosti se nepřesvědčil náš výbor. Před týdnem jsem se vás ptal, co říkáte zátěžovým eh, testům od EBA a ohledně načasování výsledků a také Eh, předběžných informacích eh, o těchto výsledcích bylo známo, že předseda Andrea již předem řekl, že některé banky neprojdou těmito zátěžovými testy a proto budou odsouzeny k úpadku. Chci znát váš názor, protože minule jste vaše odpověď nedal v tomto ohledu. Ohledně těchto předběžných informací, zda je správné takto způsobit fibrilaci trhu s právami podobného typu. Mám ještě druhou otázku. Anglickým tiskem jste byl definován jako umírněně euroskeptický. Eh, tady hovoříte jako přesvědčený eh, Evropan, filoevropan. Eh, jak byste popsal tuto svoji změnu? Nejdřív k té druhé části vaší otázky zjistil jsem, že za léta, jak jsou, za léta jsem zjistil, že jak jsou lidé popisováni v tisku, hlavně v britském tisku, tak eh, to je věc eh, skutečně, řekněme, plnokrevná ty popisy, tak to nevždy odpovídá realitě. Já jsem tady proto, že stojím o to dělat tu práci a dělat ji dobře. Tak vaše otázka je velice důležitá, ta, která se týká zátěžových testů. Určitě je to velice důkladný test. Ta metodologie po těch prvních zátěžových testech byla eh, vylepšená. Jak eh, trh vnímá tyto testy, tak to pokud vím je pozitivní. Institucionální investoři vyjadřují svou důvěru v tyto testy. Bylo by nesprávné a neodpovědné, abych já teď tady spekuloval o výsledcích těchto testů. E, zatím nejsou zveřejněny, bude to v druhé půlce října, zatím to nebudu komentovat. Doporučil bych vám tež a počkal bych, až ty výsledky zátěžových testů budou hovořit sami za sebe a uvidíme, jaké jsou výsledky. Zatím před těmito výsledky víme, víme, že banky zvyšují špičkový kapitál. Od minulého července banky mají víc než 140 miliard eh, eur v rámci těchto testů, takže zcela jasně to ty banky verou naprosto vážně. Není tady žádný prostor pro spekulaci, ale v závislosti na tom, co se bude dít, tak bych eh, spolu s kolegy zajistil, aby byla učiněna všechna opatření, tak aby bylo respektováno evropské právo, aby nedošlo k další potřebě peněz z veřejných zdrojů. Ale byly to dobré zátěžové testy a teď bychom neměli spekulovat. Děkuji. Teď eh, skupina SND. Děkuji, pane Hille. Pokud zde bylo pochybnosti vaší národnosti, tak eh, když vás poslouchám, tak eh, už pochybností nemám. Ve vašich odpovědí na písemné dotazy Ohledně sekuritizace jste hovořil o tom, že dveře by měly, začít uzavřen, by měly být uzavřené eh, neprůhledným a riskantním nástrojům. To znamená, myslíte, že lze eh, oddělit eh, zrní od plev a že můžeme znovu nasartovat sekuritizaci a přitom zabránit riziku, které vedlo k té krizi, když se nám ještě nepodařilo zcela uniknout a přitom, abychom příliš zatěžovali ekonomiku, bránili eh, spekulaci. Eh, jaké tedy máte zlaté pravidlo? Jak chcete eh, rozlišovat ono zrno dobré sekuritizace od plev? Myslím, že první věc, kterou je třeba říct, je, že bych ani nemohl usilovat o to mít nějakou magickou uh, klauzulku, která by všechno vyřešila. Bude potřeba věci řádně zvážit a to bychom dělali společně, bude-li se jednat o aktiv přenesené pravomoci. To se týká pravidel souvisejících s likviditou. Budeme muset podle toho postupovat a rozhodovat. Myslím, že principy, a to není zlaté pravidlo, jsou takové, že klíčem k tomu jednotnému bezpečnému trhu sekuritizace je důvěra a tím myslím tak, aby lidé rozuměli, čeho se to týká, aby to nebylo tak komplexní jako v minulosti. Jde o transparentnost tak, aby investoři měli přístup k veřejně zveřejňovaným informacím, tak aby mohli správně posuzovat úvěry a e, úroky, to znamená, že by lidé měli mít jasný přehled o tom, jaké produkty jsou na trhu, tak aby věděli, jaké produkty jsou docela bezpečné. To jsou principy, které by možná nám mohly pomoci. Mám pocit, že se budeme muset na to společně podívat. Myslím, že je tady případ pro regulační rámec, který se bude opírat o ty tři principy, které jsem zmínil. A budu-li potvrzen ve funkci, tak prvním prioritám by patřilo odstartovat práci na posouzení dopadů toho, co by taková iniciativa mohla přinést. Děkuji. Další je Danuta Hübner za EPP. Děkuji, pane předsedo. Lodehile, byl jste ve funkci průmyslu, který se velice rychle rozvíjí. Ta finanční eh, sféra často překračuje kapacitu regulací. Někdy se to dokonce i obchází. Samozřejmě tady jste hovořili i o potenciálu aktu přenesené pravomoci ve své prezentaci. Místo toho, aby se léta trávila vylepšováním těch nařízení. Hovořil jste o důvěře mezi komisí a parlamentem, avšak my jsme zaznamenali, že komise někdy eh, nebyla zcela vážně obavy Evropského parlamentu, když pracujeme na aktech přenesené pravomoci eh, jak víme, nedávno jeden z těchto aktů nebyl úplně ideálně pojednáván. Tedy, jak prosím budete zacházet s tou výzvou, abyste zajistil, že skutečně legitimní obavy Evropského parlamentu bude komise brát přiměřeně vážně. Je, jde o to, aby se objevila ta adekvátní řešení v pravý čas. Za prvé, k principu vaší otázky. Uh, velmi silně s vámi opravdu souhlasím. Ano, ten, um, tato průmyslová, tato sféra je velice dynamická, velice rychle se rozvíjí, přesně jak jste řekla. Aktiv přenesené pravomoce jsou cestou, jak se pokusit s tímto popasovat, protože to umožňuje postupovat rychleji než ta primární úroveň a také je to eh, pružnější regulační rámec Můžeme to totiž měnit rychleji, než eh, jak se mění směrnice a nařízení. Tedy s vámi zcela souhlasím, že parlament má klíčovou roli, hlavně v té prvotní úrovni legislativy. To znamená, že to stanoví ten rámec, jaká je role parlamentu. Parlament je legislativcem a samozřejmě může oponovat i té druhé úrovni vy se ptáte na principy práce. Jasně, že parlament musí být zahrnout do práce a mohu říct, že budu pracovat v duchu kooperace. Myslím, že to rozvinul už kolega Barnier a udělal bych všechno, co je v mých silách, abych v tomto směru pokračoval. To je tedy slib, který mohu učinit, k tomu se mohu zavázat, ale obecně Myslím, že musíme směrovat k novým vývojím tendencím, musíme otevřít nové kanály komunikace a to by byl duch v jeho šrámci, bych ke své práci chtěl přistupovat. Děkuji a nyní uděluji slovo Renato Sorovi, SND. Děkuji, pane předsedo. Pane Hille, budu se ptát italsky. Když jste popisoval výsledky vaši, práci eh, za pět let v roce 2019. Hovořil jste o jednotném kapitálovém trhu, který bude odpovídat potřebám reálné ekonomiky a očekávání občanů. Hovořil jste také o tom, že jednotný kapitálový trh by eh, by eh, mohl i přijímat určitá rizika, to je zajímavé. V příštích týdnech parlament se má zabývat opatřením zaměřeným na, zaměří na bezpečnost finančních transakcí, kde se budeme zaměřovat především na transparentnost. Je zapotřebí zjistit, jak velký je tento trh. Očekává se, že to přes 500 50 eh, bilionů eur, eh, takže je to mnohem větší trh než americký nebo čínský. jak dosáhnout toho, že tento trh bude méně riskantní, že nevznikne další finanční krize z velkého trhu, který bude příliš velký a příliš riskantní? Well, I think Domnívám se, že klíčová otázka, kterou jste položil o e, významu transparentnosti, ta naráží na můj souhlas. Transparentnost musíme mít v různých oblastech přístupu k finančnímu řádu. Potřebujeme e, ji pro e, spotřebitele, zákazníky, aby pochopili, co si kupují, ať už je to hypotéka nebo pojištění, aby znali případné skryté poplatky a pokud ano, kolik činí. Potřebujete transparentnost transparentnost eh, pro investice, aby investoři eh, věděli, do čeho investují. To se týká právě oné sekuritizace a předchozí otázky paní Perez. Dále potřebujete zajistit transparentnost eh, i tehdy, když chcete rozvinout trh pro malé a středně velké podniky a investovat do toho trhu, to chceme všichni. Investoři potřebují informace o těchto podnicích, což zatím nemají, protože neexistuje snadný přístup eh, k informacím. Ten trh je roztříštěný. Takže se domnívám, že eh, ta zásadní otázka eh, nebo poznámka o transparentnosti z vaší strany je správná, to je a měl by být náš hlavní princip, o něž usilujeme v jakýchkoliv krocích, které učiníme, ať už regulace dohledu, investice, spotřebitelské zboží a tak dále. Děkuji. A nyní dalším řečníkem je pan Otmar Karas, EPP. Pane Hile, vítejte zase zpět mezi nás a e, vrátil bych se k vašemu úvodnímu projevu. S dovolením mám jednu jasnou otázku v tom e, vějíři obrazu, které jste nastínil, co jsou vaše tři nejdůležitější prioritní projekty, abyste eh, tento obrázek, který jste nakreslil, naplnil životem. A z těch tří konkrétních priorit, která je vaše první cílená akce, cílené opatření a proč ji hodláte učinit a kde spatřujete slabiny v současné době? Um, je vždy obtížné eh, vybrat eh, tři hlavní, protože myslím, že ve svém úvodním projevu jsem velmi opatrně zvolil pět priorit. Ale ty tři z hlediska eh, vlastně inherentní stability systému a také z hlediska práce, kterou musíme učinit nyní, je dovršení práce k podepření bankovní unie. Víme, že na nás čeká okamžitá práce v této oblasti. Na tom se již pracuje. Druhá, myslím, priorita pro mě bude Unie kapitálových trhů a pokud jde o první opatření v tomto ohledu, tak jsem od některých věcech, které můžeme okamžitě učinit, již hovořil, například pokud je o LTIF, dále o růstovém trhu pro malé a středně velké podniky, dále eh, podpora eh, soukromé eh, investiční činnosti, na tom komise také již pracuje. Toto tedy by byla moje druhá oblast priorit. A třetí oblast je spíš jakási průřezová průřezové opatření, které se vztahuje k malým a středně velkým podnikům. Myslím si, že když se nám podaří učinit soubor opatření, některé jsem již zmínila, ale pak jsou další, například směrnice prospektus a tak dále. Pokud se dokážeme skoncentrovat a zacílit naše opatření, a to jste možná měl na mysli, to znamená onen fokus, ono zacílení, to je vitální, to je životně důležité. V jakékoliv organizaci, vládě, v biznisu, kde jsem pracoval, eh, je celá řada věcí, které můžeme učinit, ale nejúspěšnější budete, když se eh, na to co nejtěsněji zaměříte. Takže já bych se nejvíce zaměřil na to, co lze učinit pro malé a středně velké podniky. Děkuji a nyní sám potecho EKR. Thank you, Chair. Děkuji vám, pane předsedo. Vítejte zpátky před naším výborem, pane Hille. Posledně jednou z otázek z ECR se týkaly již třet, tehdy třetích států a ekvivalence a stají se svými státy. Vidíte nějaké rozdíly, když se podíváte globálně i na e, jiné regiony? Já si myslím, že za vaší otázkou možná stojí další téma. Někdy se může zdát, že se zaměřujeme výhradně na vztahy mezi EU a USA, e, což má své oprávnění a e, oprávněně připomínáte, že tu máme vitální, životně významné vztahy e, s touto zemí. S tím já plně souhlasím. Vždy musíme přemýšlet eh, o tomto vztahu, nicméně musíme přemýšlet i o eh, finančních centrech eh, v Ázii, jako Hongkong, Singapur, kde velice rychle rostou ekonomiky. A měli bychom usilovat o to, aby tato část světové ekonomiky, která se rychle vynořuje a rozvíjí v různých sektorech, abychom s nimi patřičným způsobem spolupracovali už jsme o tom hovořili s paní Gulach, je zapotřebí, abychom měli jasná pravidla v těchto třetích e, zemích, a abychom mohli jednat v zájmu spotřebitele v rámci e, zájmu EU. A pak e, se na to můžeme podívat takovým pohledem, že budeme chápat eh, pravidla jiných regionů jako ekvivalentní k těm našim a tímto způsobem můžeme podporovat globálně funkční trh. Eh, k tomu je ale eh, zapotřebí, abychom to, to tu mm, globální regulační snahu, abychom z ní naučili něco, co by, co by brzdilo další vývoj, další růst je zapotřebí, abychom posilovali naše vztahy eh, s novými a mm, rostoucími trhy. Budu tedy mít určité priority EU, eh, e G20 a eh, další fóra. Budu hovořit a zastávat co možná nejsilněji ty procesy, které zde probíhají ehm, pokrok eh, budu vysvětlovat zde eh, v Evropském parlamentu na našem eh, výboru. To je velice důležitá věc. Děkuji paní Koravan Novejhojten Alde. Děkuji vám, pane předsedo. Pane kandidáte na komisaře, pane Hille. Mnohokrát vám děkuji za písemné odpovědi na naše dotazy ohledně Unie kapitálových trhů. Poskytli jste nám mnoho dalších detailů, zejména v té vaší eh, odpovědi ohledně kapitálových trhů, kde už určité prvky jsou známy, já bych se k tomu ráda vrátila, protože vy také uvádíte, že vaše priority pro eh, časnou, časný zásah je tam zabývat se bariérami, tam, kde je jasně dán problém a kde už se objevují řešení například. A pak přicházíte eh, s třemi různými tématy, například rozvíjení vysoce kvalitní sekuritizace, ehm, výměnou eh, přeshraniční informací a potom další téma. To všechno zní slibně, ale já se vás chci zeptat, jak vy byste definoval časnou akci, časný zásah, neboli kdy můžeme očekávat nějaký návrh v těchto konkrétních oblastech? V tom co jsem říkal, a nevím, jestli se v jiných eh, státech, když něco přichází, tak se říká, že, že, přichází, že to přichází na jaře, nebo do léta, nebo do podzimu, ale pak se z toho podzimu nakonec stane eh, zima. Ale to se v tomto případě nestane z mnoha důvodů. Především proto, že potřebujeme se do toho pustit co možná nejdříve, potřebujeme výsledky co možná nejdříve. Jedno z hlavních výzev je, jak vybudovat ten hnací moment a e, potom, jak toto téma předložit všema 28 členským státům, abychom na to mohli spolupracovat a postoupit dál. E, velice rád dosáhnu brzkého pokroku. Já jsem minulý týden e, když jsem o tom hovořil, protože někdo si možná mohl myslet, že jednám příliš pomalu a s nedůvěrou, ale chtěl jsem, abychom nejdříve měli správnou ekonomickou analýzu eh, toho, jaké jsou problémy, jaké jsou překážky a jak je můžeme překonat. A tato práce musí být předem vykonána. Od toho bych chtěl víc, toho bych chtěl vidět, pokud se stanu komisařem. A budu vám i potvrzen. A následně novém roce bych přišel s návrhy, s myšlenkami, e, můžeme prodiskutovat do detailu, vypracovat akční plány a dát se do práce. Já jsem navíc k tomu chtěl dodat, že to jsou určité věci, které už se připravují, ať už je to LTIF nebo, e, nebo růst malých a středních podniků, nebo ta zpráva o e, soukromém Eh, kotování. Je zapotřebí, abychom toto všechno vzali v úvahu, abychom zmapovali pokrok, k němu již teď dochází a abychom tuto představu měli samozřejmě nejdříve. To znamená, že, tu, eh, že to považuji za velice naléhavou věc, kterou je zapotřebí vykonat rychle a mm, byl bych rád, aby to i ostatní považovali za naléhavou věc. Petr Zimol jako další. Dezignovaný komisaři, ve vašich dosavadních odpovědích zdůrazňujete význam dlouhodobého financování podniků pro udržitelný růst. Sdělení komise na toto téma již existuje. Na jeden aspekt sdělení ale jste se zatím nezaměřil, a sice na myšlenku vytvoření eh, vkladní knížky EU, kde by byly dobré podmínky, eh, bezpečnost pro eh, vkladatele a protivníci se obávají, že výběrem eh, takovýchto dobropisů nebo vkladů by mohlo být ohroženo investování pro malé a středně velké podniky. Jak stojíte k myšlence Evropské vkladní knížky? Budete tento eh, podnět eh, svého předchůdce Barniera následovat nebo realizovat? realizovat? Druhá otázka, administrativní zátěž. Vy zdůrazňujete z snižování administrativní zátěže pro zejména malé investory jako velmi důležité. V uplynulém legislativním období jsme museli komisi několikrát připomínat, že existují velké rozdíly mezi malými a velkými bankami, přičemž přímý eh, dohled eh, Evropskou centrální bankou je důležité. Eh, určitá proporcionalita nebyla vždy samozřejmostí. Budete na to nahlížet jinak nově? Za prvé, co se týká různě velikých bank nebo vůbec různě velikých institucí, tak si myslím, že je důležité, aby, abychom měli rozumnou diferenciaci, ať už hovoříme o povzbuzování sekuritizace, Hovořil jsem tady o té sekuritizaci špičkové kvality, nebo hovoříme-li o regulaci malých firm. Nemáme tady něco, co by vyhovovalo všem, nebo hovoříme-li o opatřeních, která mají vést k tomu, aby bankovní systém byl bezpečný, tak si myslím, že bychom skutečně měli respektovat rozdílné velikosti, rozdílné okolnosti různých institucí. Takže co se týká případu příspěvku, které by různé banky měly činit do toho fondu jednotného restrukturačního mechanismu, který by měl pak prospívat všem, tedy přispívat by nějak měli všichni, ale základní bod, pane Simone, se týká diferenciace. Jde o to, že bychom měli inteligentně uh, aplikovat ve všech oblastech, což ovšem neznamená, že bychom snad měli být mm, nějak nedbalí ve vztahu k rizikům regulace. Měli bychom mít dost sebe důvěry na to, že inteligentně zvládneme posoudit různé úrovně rizik. Co se týká té první otázky, Co se týká možností, které existují na kapitálovém trhu v tuto chvíli, tak můj přístup by byl takový, že bychom měli otevřeně posoudit všechny možnosti, které se nabízejí. Rád bych s vámi o tom hovořil, vy jste tam skutečně přeborník a pak bychom viděli, jaký je potenciál a jaký jsou tam, jaké jsou tam obtíže, nebo jaké mohou být. Uh, Děkuji, prosím kolegy, aby respektovali čas, který máme na otázku a odpověď. Další Brian Hayes, EPP. Pane Lode Hille, vítám vás zpátky na půdě našeho výboru. Vy jste se díval do té kouzelné koule a viděl jste, že v budoucnosti v roce 2019 bude Británie nadále členem Evropské unie. To člověka potěší, když to slyší říkat britského politika. Doufáme, že britský lid také bude sdílet tento názor. Takže chtěl bych se zeptat, vnímáte, že existuje obava mezi některými zeměmi eurozóny především, britský komisař ze země, která nemá euro a bude odpovídat za další integraci v rámci eurozóny. To by mohla být eh, problematická věc. A jak byste vy k tomu přistoupil, k tomuto specifickému bodu, tak abyste eh, vyvážil požadavky eurozóny, když pocházíte ze země, která eurem neplatí? Několik věcí. Za prvé, otázka práce na řešení rozdílů a budovat porozumění mezi těmi, kdo euro mají a nemají, je důležitou součástí úkolu, který by přede mnou stál. Samozřejmě stejné, ze stejného pohledu kdy kolega Barnier byl na druhé straně toho teleskopu. On byl ten, kdo je z eurozemě a staral se i o ty, které byly mimo. To znamená, já bych byl z opačné perspektivy a jeho činnost dokládá, že je to možné. Co se týká eurozóny a mých názorů, tak myslím, že posledních pět let zcela jasně ukázalo, že ten předkrizový stupeň integrace nebyl dostatečný a eurozóna nebyla završena jako projekt. Myslím, že za krátkou dobu došlo k ohromné změně, lepší zpráva eurozóny, six-pack, two-pack. Potřebujeme se soustředit na to, aby tato pravidla teď začala fungovat a pak uvidíme, zda zaslouží si i zlepšení je klidně možné, že dlouhodobá stabilizace a posilování eurozóny bude vyžadovat další integraci. A moje odpověď na vaši otázku je, pokud se ukáže, že pokud bude potřeba další integrace v oblasti mé kompetencí, kompetence, tak předložím patřičný návrh a myslím, že je správné říct, že kdybych byl býval nahlédl do té křišťálové koule dřív, kdybych tady byl v roce 2012, tak doufám, že bych byl býval navrhnout, navrhnul bankovní unii a naprosto, pod, naprosto podporuji ty kroky, které komise prozatím učinila. Děkuji. Zástupce GUE Miguel Viegas. Mám vícero otázek. Za prvé, dohoda o volném obchodu s Kanadou a Spojenými státy, potom eh, přístup k investičním fondům. Mohlo by tohle třeba souviset eh, s restrukturalizačními národními procesy? A Další otázka, směrnice 2014 měla by zabránit bankám, aby vyžadovaly více prostředků ve Spojených států. Jsou tady už padlé rozsudky, které vycházejí z toho, že mají poskytovat kredity. A naskýtá se otázka, zda jste blíže návrhu Kanena, který se snaží, aby spekulativní a normální transakce byly od sebe zcela odděleny, anebo spíš se stotožňujete s návrhem exkomisaře Barniera, který se snaží spíš o takové prostřední řešení? I'm afraid I, I didn't get... Obávám se, že jsem neúplně přesně pochopil tu poslední nebo porozuměl té poslední části. Možná se k tomu pak dostaneme eh, posléze mezi sebou, pokud by pan předseda dovolil. Můžete prosím opakovat otázku? Ta otázka zněla takto. Co se týká oddělení, rozdělení bank, chcete úplné oddělení těch spekulativních aktivit a normálních obchodů, anebo spíš jste pro nějakou střední cestu, kde by bylo navrženo, že třeba některé banky tyto aktivity mohou provozovat a většina bank by mohla dělat tyto obchody v rámci svých normálních aktivit. K té poslední věci. Eh, už jsem měl příležitost se podívat na stávající návrh, který už je na cestě, který souvisí eh, s tím přístupem k separaci v bankách. Ten princip, aby žádná banka nebyla příliš velká na to, aby mohla padnout. Myslím, že v tom budeme muset pracovat dál. Kroky, které byly zatím učiněné, ten dozor a restrukturační mechanismus, pro velké jako složité banky bychom měli jít dál, měli bychom pokračovat. Z toho, co jsem zatím viděl, tak podporuji rovnováhu, kterou navrhoval pan Barnier, o tom jsme spolu diskutovali. Možná, že vy si myslíte, že to nejde dostatečně daleko a někteří si myslí, že to jde příliš daleko. Tedy budeme muset o tom diskutovat a budeme muset najít nějaké řešení, ale myslím, že určitě bychom měli v té práci intenzivně pokračovat, te, věnovat se té otázce příliš velké na to, aby padly. Je třeba, abychom měli nadále otevřené oči a e, sledovali to. Ostatně sledují nás i zvenku, z mezinárodní úrovně. Teď e, otázka TTIP a, ASDS. Jak sám jste řekl, kolegyně Cecília Malström, která to bude mít prioritně ve své kompetenci, tak ta řekla ve slyšení, že je příliš brzo říci, zda ISDS bude součást T-typu. O tom se ještě bude na všech stránkách dlouze diskutovat, ale to, co souvisí s vaší otázkou, pokud by to mělo tak být, měli bychom mít ISDS, tak je důležité, <clears throat> abychom měli tu preventivní část, aby se zabezpečila jednání Evropa, Spojených států a Kanady. Omlouvám se, že přetahuju, ale hrozně rád bych s vámi o tom ještě hovořil. Děkuji. Další Molly Scott Cato. Prosím, za zelené. No, v návaznosti na poslední zasedání mám stále ještě určité pochybnosti, eh, ale moje hlavní výhrady se týkají eh, nezávislosti. Dokonce některé podpůrné komentáře, které praví, že pan Juncker byl moudrý, když vás eh, novino, nominoval, na to pohlížejí jako na určitý způsob ulitby vůči Velké Británii. Proto eh, jsem se vás původně zeptala, zdali eh, alespoň obecně můžete předvídat určité potenciální problémy nebo střety konfliktu a eh, jak si je předvídat můžete nám trochu s tím pomoci a s tím související bod. Můžete mi eh, říci, kolikrát jste se setkal s Davidem Cameronem nebo Georgem Osbornem v uplynulých měsících formálně a eh, neformálně. Eh, mám tedy na mysli jak eh, samostatná bilaterální setkání s nimi, tak i za účasti úředníků. Bohužel vás musím, eh, musím vás zklamat, ale nejsem součástí onoho Chipping Norton set. Já žiji v Salisbury a e, skutečně se nesetkávám s těmito sofistikovanými a dobře propojenými e, typy e, lidí, kteří mají tolik konekcí. Ale pokud jde o četnost setkání s těmito dvěma pány, ku podivu já si nevedu deníček o tom. Mohu vám říct, že jako předseda horní sněmovny jsem mm, několikrát denně se scházel s premiérem, to bylo v popisu času mé práce a jednou týdně jsme měli zasedání kabinetu a celou řadu dalších akcí. Takže jsem skutečně je výdal často v uplynulých 18 měsících, když jsem byl předsedou sněmovny lordu. Pokud jde o tu další otázku, týkající se toho, jak tím eh, hodlám naložit, eh, zejména s nezávislostí, což je velmi důležité. Mohu pouze eh, odpovědět tak, jak již minule, totiž, že jak z hlediska mých právních povinností podle smluv, mých morálních závazků tím, že složím přísahu a tak i z hlediska mého osobního přístupu k životu, který spočívá v tom, že se vždy snažím se chovat slušně a plnit to, co slíbím a, a ne slibovat to, co nemohu, tak to je způsob, jak budu-li potvrzen, budu přistupovat k této funkci vždy po celou dobu a e, já skutečně mám tady e, pevnou povinnost e, chovat se v zájmu Evropské unie, tak jak všichni předchozí komisaři a můžete ode mě očekávat, že se takto budu chovat, budete mě, můžete mě podle toho poměřovat a určitě zjistíte, že nebudu chybovat v tomto ohledu. Děkuji, Patrick O'Flynn, FDD. Dobré odpoledne. Děkuji. Dnes odpoledne jsem slyšel, že eh, Lyndon Crosby, poradce vlády, odmítl i jakékoliv jmenování do Evropské komise, které by, za, které by nutilo k dalším dodatečným volbám. Eh, myslíte si, že toto je eh, pro vás prospěšný komentářní této situaci a možná se můžete stát obětí toho, proč člověk, který je e, ze státu, který není členem bankovní unie, se má stát člověkem zodpovědným za bankovní unii v Evropské komisi. Zmiňuje se vaše, e, vaše slova o e, zbližující se a posilující unii. Co na to všechno řeknete? Já jsem si nebyl úplně jistý o tom, co byste chtěl slyšet. Ale u té vaší první otázky proč usiluji, nebo proč mi byla poskytnuta, mm, nabídnuta to práce. Musel byste se zeptat předsedy vlády, proč eh, mě nominoval a myslím, že bude eh, velice rád, že sami o tom bude moci hovořit možná v Klektnu. To je tedy ta místní reference, ten místní odkaz na dodatečné volby ve Velké Británii. Myslím, že on má za to, že moje zkušenost z vlády, protože jsem provedl zásadní eh, reformu školství, eh, pracoval jsem na právní nebo na, na legislativním programu eh, v, ve sněmovně lordů, a pracovala jsem také v podnikatelské sféře, takže to mi poskytlo rozsáhlé zkušenosti. A proč jsem řekl ano? Protože jsem cítil, že mohu přispět nějakým malým způsobem eh, ohledně toho, proč by eh, Velká Británie měla zůstat členem EU. Eh, na tom se možná s někým nemusím shodnout, ale já jsem řekl ano. A co se týče mého přístupu k této eh, práci, eh, můžete se snažit eh, vytvořit politický kapitál z toho, že chci vytvořit silnou Unii v tomto historickém okamžiku, že chci spolupracovat na tomto projektu. To je Možná to, co bych tomu mohla říci. Nyní, slo, nyní má slovo paní Nagel. SAD. Děkuji vám, pane předsedo Lotehle. Chtěla bych se zmínit o dvou prvcích, které zde již zazněly. Za prvé, banky, které jsou příliš velké na to, aby padly. Ve veškeré bankovní legislativě velikost a složitost některých z těch velkých banek v Evropské unii zůstává velkým problémem. V posledním roce jsme se dozvěděli, že největší banky Velké Británie získávaly 38 eh, miliard eh, eur eh, z kapezeněvých poplatníků. Myslíte si, že velké banky měly získávat nějaké peníze ze zdaní tímto způsobem? V jakém časovém rámci případně a do jaké míry? A potom hledně sekuritizace. Už se o tom kolegové zmiňovali. Myslím, že zapotřebí ještě, abyste vyjasnil, kolikrát může být cený papír nabalíčkován, nesmí být transformován uh, Eh, do eh, úvěrových kanálů? Především ohledně těch banek, které jsou příliš velké na to, aby padly. Já si myslím, že to je zásadně důležitá otázka. A musíme se jí věnovat, musíme dosáhnout dalšího pokroku. Eh, už jsou zde kroky, které ohledně bankovní unie vytvořil již pan Barnier a musím říct, že je to hodně rozdílů eh, pro bankovní systém, který díky tomu vznikl, který je tedy teď není bezpečnější. Eh, jedná se o veliké, velice rozsáhlé banky, eh, které mají velký dopad na HDP zemí. Už jsme diskutovali o strukturálních reformách bank a o dalších návrzích. Ty by měly být brány jako priorita. A také je zapotřebí pokračovat v v, v ochraně stability bank, eh, tak aby banky měly dostatek kapitálu. O to bychom tedy také měli usilovat a potom být obezřetní a sledovat další oblasti. Zda jsou nějaké další oblasti, kde instituce eh, jsou příliš rozrostlé, příliš velké a kde zapotřebí přímo podobné kroky. Ohledně sekuritizace, jak už jsem uvedl, Myslím, že to jsou způsoby, jak eh, podpořit bezpečnou sekuritizaci. A myslím, že máte pravdu ohledně toho, že je tu výzva eh, zastavit tuto komplexnost a to je jeden z těch tří principů, eh, aby zde byla jasná transparentnost a aby všechno bylo co možná nejjednodušší. A na to se musíme zaměřit a detailně to proskoumat. Děkuji, pan Burkhard Balc pane předsedo. Eh, pane Lodehile, budu hovořit německy. Jsem rád, že se dnes tady znovu vidíme a máme ještě příležitost hovořit o těch či o něch věcech více dohloubky. Mám dvě krátké otázky. Za prvé, v těch písemných odpovědích zdůrazňujete jasné přihlášení se k proporcionalitě. Proporcionalitu označujete jako fundamentální princip každého návrhu komise. Můžete nám dnes potvrdit, že v, i v delegovaných právních aktech budete respektovat proporcionalitu a budete jako budoucí komisař u těch evropských dozorčích institucí snažit se o větší míru proporcionality? A druhá otázka, jaké nápady máte k, na téma soukromé pojištění pro stáří? Dnes při těch úrocích už lidé prakticky nemohou uh, ukládat peníze, akcie také nejsou rozumné pro uložení. Jak byste tady jako komisař konstruktivně postupoval? Um, K důchodům. Penze, to je velice důležitá oblast. Návrhy, které už padly, tak to je věc, musíme se na to podívat, nesmíme udělat nic pro to, abychom penzijní trh nezbavili odvahy, měli bychom ho naopak povzbudit k tomu, aby se více investovalo do penzí. A jedna z věcí, kterou bych rád udělal, zaprvé jako součást Unie kapitálových trhů, tak i z pohledu rizik pro spotřebitele jde o to, aby se vyvinulo více produktů, které by byly dostupné přes hranice národních států, tak aby se lidé mohli zaopatřit na stáří, protože jsme konfrontováni s tou velkou výzvou stárnoucí populace. Musíme udělat všechno, co bude možné. Proporcionalita. Jsem přesvědčen, že bychom se tímto principem měli řídit, ale samozřejmě uh, někteří menší aktéři by neměli být zatíženi přes příliš velkým břemenem. Samozřejmě, že některé eh, předpisy pro některé malé střední podniky mo- mohou vést k tomu, že ty podniky nebudou schopny všechno splnit. Na to se musíme podívat. Myslím, že bychom se měli podívat na další směrnice, tam máme také třeba někdy problémy s tou proporcionalitou, stejně tak bankovní příspěvky do restrukturalizačního fondu. Měli bychom mít eh, na to, aby odpovídala relace mezi výší příspěvku a velikostí banky. Myslím, že je tady celá řada dalších oblastí, kde bychom mohli eh, proporcionalitu učinit ještě důležitějším eh, principem a rád bych na tom s vámi a s ostatními spolupracoval. Chtěl bych, aby to bylo všude, ve všech možných oblastech. Děkuji, Kay Swinburne. Děkuji. Pane Hille, před chvilinkou jste hovořil o těch bankách příliš velkých na to, aby padly. Když se podívám na legislativu z minulého volebního období, tak tam eh, byla ta povinnost eh, DG20, tam šlo o ty clearingové instituce, to znamená, vznikne nějaká nová kategorie příliš velkých CCP, bude tady ta legislativa pokračovat a můžete zajistit, že eh, jednotný restrukturalizační nebo jakýkoliv restrukturalizační mechanismus ochrání vklady drobných kladatelů. Jak už jsem říkal v odpovědi na předchozí otázky, ta otázka banky příliš velké na to, aby padly, to skutečně může jít nad rámec bank. A příklad, který jste tady uvedla, ten příklad CCP, e ústředních protistran, je věc, na který se musíme podívat. Opatření, která byla činěna tak, aby bylo zajištěno že obchodování bude probíhat stabilním způsobem, ale vy jste řekla, že je efektivnější koncentrovat rizika na menší množství hráčů. Tedy v podstatě je tady celá řada kroků, které můžeme učinit, ale myslím, že krátká odpověď na vaši otázku, možná ta nejlepší, je, že zamýšlím hned z kraje nového roku přijít s návrhem, na restrukturalizaci nebank, včetně CCP, byla by to priorita, tak abychom znali všechna rizika, která máme a bylo by důležité jasně zabezpečit finanční stabilitu. Co se týká té otázky chránění e, zájmu asset managerů, v tuto chvíli nemohu jasně odpovědět. Myslím, že je příliš brzo na to říct, jak by se mělo postupovat. Musíme nejdřív posoudit dopady a přípravné práce, které jsem zatím viděl, které už jsou v běhu, by měly pokračovat a já bych v nich pokračoval. Děkuji. Poslední bude Petr Ježek. Thank you. Well, having the privilege to close the round of... Mám-li privilegium uzavřít eh, toto kolo otázek, tak asi bych měl být méně odborný a více obecný. Eh, pane dezignovaný komisaři, byť jste to eh, nevyslovil ve své písemné, písemném podkladu, tak se domnívám, že jste zahradníkem a že se snažíte skutečně přivést svou zahradu k rozkvětu této souvislosti by mě eh, eh, zajímalo, kterou část té zahrádky budete obrábět nejdříve a které nové kytičky budete eh, sadit, neboli jaké klíčové poselství si odnášíte z tohoto slyšení, jak vnímáte hlavní obavy nebo starosti tohoto výboru, v čem je spatřujete nejvíce a jak byste je řešil, pokud se zhostíte své funkce. Já se domnívám, že ten první bod spočívá v tom, že nejsem eh, velmi dobrý zahradník, ale nyní ani není eh, na čase eh, zasévat nové rostliny. Spíše je čas mm, ořezávat, upravovat, kypřit půdu a tak dále. Když se podíváme na regulaci, na naše diskuse o proporcionalitě, tak v zájmu podpory investic a také e, sekuritizace, e, možná, že skutečně je na místě trošku se stříhat, ale pokud jde o e, květení a sázení do budoucna, tak ty nejdůležitější oblasti pro mne jsou podle mého názoru Unie kapitálových trhů. Tady, myslím, musíme zasadit rostlinky včas, dobře je pohnojit, tak, aby dobře rostly a e, malé, středně velké podniky ty mám velmi na srdci, protože se domnívám, že jsou hnacím motorem růstu a přináším v této věci mnoho zkušeností a také znám v mnoha ohledech problémy, jimž malé a středně velké podniky čelí, když například vlády nebo velké instituce nebo dokonce i regulátoři se eh, chovají tak, jako kdyby všechny podniky byly stejné velikosti a navrší na ně požadavky, které jsou náročné i pro velké podniky, na to špak malé podniky. Já já se domnívám, že někdy je eh, regulací eh, použito eh, jako brzdy pro vstup dalších hráčů na trh a s tím musíme skoncovat. Další oblast, kterou bych chtěl ehm, vidět, že nese plody, je bankovní unie. Pokud jde o mě a o lekce, které si odnáším, ehm, tak v pěti vteřinách, které mi zbývají, ehm, je nezávislost členů výboru a má nezávislost. Členové výboru chtějí eh, mít jistotu, že budu nezávislý v každém ohledu. Já jsem s vámi ale rozmluval již několik týdnů i individuálně a více učinit nemohu, než eh, prohlásit, jaké jsou moje záměry. Velice doufám, že rozhovory, které jsem eh, eh, měl na začátku, potvrdí po pěti letech, že jsem měl pravdu, že jsem dostal svým slibům a doufám, že vy potvrdíte po pěti letech, že jsem skutečně pracoval nezávisle s integritou v zájmu tohoto výboru a v zájmu Evropy jako celku. Thank you. Thank you. Děkuji vám, Lorde Hille. Děkuji všem poslancům a poslankyním. Děkuji vám za vaši pohotovost že jste odpověděl na naše písemné dotazy tak rychle a přišel k dotečné výměně názorů do Evropského parlamentu. Pokud si přejete, máte ještě pár minut na eh, závěrečné sdělení. Závisí na vás, zda si přejete ještě k nám eh, na závěr promluvit. Víte co, já si myslím, že všichni už jste tady seděli hodně dlouho a přišli jste o slyšení pana Katajnena. Já myslím, že to hlavní, co bych měl říci, je, že co se týče osobních kvalit, to, co jsem doufal, že mohu vám sdělit, je, že přinesu energii, entuziasmus a e, hluboké úsilí, stejně jako nezávislost, zvídavou mysl a integritu. Myslím, že ještě další věc, která mi zapůsobila v posledních týdnech, nebo spíše v posledních šesti dnech, upřímně řečeno, je odolnost. A to je uh, určitě schopnost, kterou jsem musel projevit v posledních dnech. Měl jsem určitá uh, podezření ohledně toho, uh, že jsem tedy Brit a že jsem Brit, který má dostat uh, tuto, uh, toto portfolio. Doufám tedy, že jsem zmírnil obavy, které z toho plyny. Uh, splynuli, a e, nehledě na určité výroky, tak doufám, že se mi tento krátký vztah podaří proměnit v del, něco delšího, e, co oběma stranám e, přinese mnoho pozitivního. Děkujeme za vaši odolnost a také za váš styl. Děkuji vám všem za pozornost.